Dobré odpoledne, milí kolegové, a můžeme hned přistoupit k dalšímu bodu našeho pořadu jednání, a sice protokolu k Evropsko-středomořské dohodě o přidružení mezi ES a Jordánskem o rámcové dohodě mezi EU a Jordánskem o obecných zásadách účasti Jordánska na programech Unie. Jedná se již o druhé projednání návrhu zprávy a, a sice o akčním plánu evropské politiky sousedství, jehož součástí je udělení rozšířeného statusu Jordánskému Hašimovskému království jako partneru Evropské unie. Máme tady několik pozněvacích návrhů a rád, rád bych nyní udělil slovo paní zpravodajce Nate, aby nás uvedla do problematiky. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně mám za to, že nemusíme už trávit více času, než je nezbytně nutné na toto téma, i když eh, v podstatě je to eh, velmi důležité. Jestliže parlament eh, bude postupovat podle mého návrhu a udělí souhlas, s návrhem eh, protokolu nebo s protokolem, eh, tak to eh, bude znamenat, že Jordánsko získá přístup k celé řadě programů Evropského společenství a členských států. A pokud tak učiníme, tak vyšleme i, myslím, silný signál Jordánskému království o tom, že je skutečně podporujeme vyšleme signál solidarity a to v době, kdy Jordánsko eh, v důsledku vývoje regionu prochází velmi těžkou eh, dobou. Jak jste řekl, pane předsedo, bylo tady předloženo několik pozměňovacích návrhů. A eh, moje doporučení na adresu kolegů je, schválit všechny s výjimkou pozměňovacích návrhů 4 a 5 a e, děkuji kolegům, kteří předložili tyto pozněvací návrhy a tím pádem také přispěli ke zlepšení kvality mé zprávy. Děkuji vám. Děkuji paní Nejc a nyní se táží kolegů. Zdali je zde někdo, kdo by se rád k tématu vyjádřil. Pane Salafranko, máte slovo. Děkuji eh, velice stručně, pane předsedo. Eh, paní stínovou zpravodajkou za naší skupinu je paní Sajvy, která bohužel musí být na zasedání jiného výboru a pověřila mě, abych vám sdělil, že za naši stranu nemáme žádný problém s tím, abychom, abychom akceptovali směr a orientaci vaší zprávy. E, máme tedy pozitivní přístupní a budeme hlasovat pro. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Salafranco. Ze skupiny socialistů a demokratů je zde někdo, kdo by se chtěl vyjádřit, anebo z eh, ALDE nebo jiných skupin? Myslím, že nikoliv. Padam Nejc, chcete ještě něco dodat? Myslím, že je vše jasné. Ne, ne, já předpokládám, že zítra to hlasování proběhne hladce a děkuji všem kolegům za přispění. Děkuji, eh, děkuji mnohokrát a eh, Nyní eh, nakrátko přerušíme schůzi a pak přistoupíme k dalšímu bodu, a sice představení kandidátu na Sacharovovu cenu.